Dámy a pánové, začneme. A děkuji za příchod. Musím, musím říci, že pan eh, Bytikov má méně charizmatu než Herman von Rompuy. Já jsem věděl, že to odnesu já. Jedna oběť musí vždy být. Uh, we have what was not planned. Uh, Eh, my jsme eh, eh, měli mít možnost seznámit se s, s právou pana von Romboje, která se týkala výsledku summitu, ale teď tedy jsme tady skutečně ti nejlepší a já jsem přesvědčen, že ta diskuse bude velice zajímavá. Jsem velice rád, že máme možnost zahájit toto slyšení o uh, problémech a příležitostech vztahů mezi Evropskou unii a Asií. Jsem velice rád, že mezi nás eh, přišli skuteční odborníci na tuto oblast. Dovolte, <clears throat> abych eh, eh, představil paní Filomenu Marit. Filomena je skutečně řecké, je skutečně i řecké jméno. Pracuje na univerzitě v Melbourneu, byla také v Bruš. Ehm, eh, kromě toho je to také jediná nositelka ceny Žána Moneta eh, v celé Austrálii. Dále tady paní doktorka Jolaj Hvi, což je ředitelka Evropského centra v Singapuru a učí na univerzitě v Singapuru. Kromě toho je také eh, výzkumnou pracovnicí Singapurského centra pro mezinárodní záležitosti. Dále máme pana doktora Jonatana Holslaga, který právě projížděl eh, s farmáři eh, celý Brusel, tak, aby se s námi podělil o své zkušenosti eh, s těmito vztahy. Učí na Free University tady v Bruselu. Myslím si, že tato diskuse je mimořádně důležitá, protože Eh, si myslím, že otázka těchto vztahů bude jedna ze zásadních eh, pro další eh, rozvoj v tom novém globálním řádu, protože si myslím, že globální trendy se právě promítají do těchto vztahů, které jsou nejen ekonomického charakteru, ale také charakteru politického musíme se zamyslet takovými otázkami, jako jaká je úloha Číny eh, v těchto nových eh, trendech. Myslím si, že vzhledem k tomu, že ehm, došlo k instalaci eh, nějaké nové trysky, um, tak to je vlastně takový symbol zahájení nových eh, vztahů, eh, jak ekonomických, tak politických. Jde také o otázku eh, zóny volného obchodu, což není jen otázka ekonomická, ale i otázka politická. Pochopitelně jsem přesvědčen, že těch otázek diskusy bude hodně a proto dovolte, abych požádal nejprve paní doktorku Filomenu Mary, aby se ujala slova. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Broku. Je pro mě velkým potěšením, že mohu <clears throat> být zde. Jsem eh, ráda, že jsem byla pozvána na toto slyšení. Eh, těší mě to o to víc, že jsem psala eh, svou doktorskou práci o Evropské unii, takže jsem skutečně velice potěšená tím, že tady mohu být před více než 20 lety. Evropa Eh, získala svobodu a Asie eh, zbohatla. Toto byl citát. Eh, myslím si, že se to promítá také do toho, že Evropa a Asie sledovala různé normy a různé priority. V současné době se zabýváme otázkami, které se týkají tektonických pohybů, <clears throat> které souvisejí s obchodem, demokracií a různými typy bezpečnosti. Eh, naše instituce v současné době spolupracují eh, na rovné eh, na, na základě rovných podmítek. Stále více se angažujeme také v multilaterálních vztazích. Jestliže máme být spolehliví partneři Asie, e, Evropská unie e, musí skutečně dokázat, že má konsistentní vedení, konsistentní e, vysílá zprávy a také má konsistentní přístup. Myslím si, že hlavním úkolem před námi je ta druhá strana, to znamená azijský kontext, který není vždy jasný, existuje tam celá řada sítí různých vztahů a a ta celá krajina azijská je velice přeplněna a Evropská unie nechce být z tohoto kontextu úplně vytlačena. Eh, o to, to nesouvisí pouze s dohodami o volném obchodu, které v současné době jsou dojednávány. Eh, eh, týká se to také například klimatických změn, týká se to pracovních podmínek, týká se to přístupu na trhy, týká se to například regulací souvisejícími se právě s přístupem na trh a kromě toho Evropská unie chce být součástí toho všeho také svou přítomností v nejrůznějších azijských Um, institucích a organizacích, jako je například East Asia Summit. Uh, pochopitelně je potřeba ale proto, aby Evropa byla vnímána a také se projevovala jako skutečný partner a vytvořila jakýsi model, který by potom mohl být uh, následován i azijskou stranou. Jinými slovy, ten vztah je politicky velice složitý a do určité míry je také kontradiktorní. Um, Eh, Evropská unie je vnímána jako obchodní partner a jako někdo, kdo nemá příliš mnoho, co by mohl eh, nabídnout k řešení otázek regionální bezpečnosti. Eh, Jinými slovy, jsou to otázky, které se týkají například podpory celé eh, eh, řady eh, mírotvorných aspektů, týkajících se problému například pohybu osob, ale týkajících se také bezpečnosti potravin. Takže i když Evropská unie se vnímá, nebo hlavně v minulosti byla vnímána jako ekonomický aktér, ty hlavní hrací motory se týkají také rozvoje politických věd, věcí a těch tradičních i netradičních bezpečnostních otázek. Eh, myslím si, že se jedná o eh, něco, čemu můžeme říct symetrie i sametrie. Symetrie se týká hlavně toho, že jsme schopni eh, řešit tyto úkoly a problémy na základě parity. Je potřeba vnímat azijské partnery jako nám rovné Eh, kteří mají svůj vlastní zájem na vytvoření určité eh, eh, rovnováhy. Do toho je potřeba zapojit pochopitelně i Spojené státy a nejrůznější fóra. Já se domnívám, že zatímco Evropský Eh, dohoda Evropské unie se Spojenými státy týkající se Azijského Pacifiku, která byla podepsána v červenci letošního roku. Tato dohoda je velice užitečná, přesto však je potřeba říci, že bychom se s tím neměli, eh, že bychom se neměli příliš identifikovat s pozicí eh, Spojených států. Myslím si, že je potřeba eh, vidět eh, tuto roli jako jakéhosi ehm, prostředníka, ale není potřeba nutně se s touto věcí identifikovat. Na dalším aspektem symetrie je potřeba ehm, mít eh, méně evropských zástupců a více eh, zástupců azijských. Například v G20 existují problémy bezpečnostní, ale také eh, politické a ekonomické. Ale kromě toho je potřeba toto vnímat také jako věc, která souvisí například se sociálním státem. I tady Evropa hraje svoji roli. Protože celá koncepce například lidských práv je v Asii vnímána jinak než v Evropě. A proto Evropská unie má Eh, více diferencovaný pohled než jejich azijští, azijští azijské protežky. Evropská unie také eh, je vlastně vedoucím eh, představitelem regulačních snah ehm, ale to není vždy vítáno na druhé straně. Takže si myslím, že skutečně existuje celá řada problémů souvisejících s tím, jakým způsobem eh, můžeme jednat s entitou, která nemá kolektivní bezpečnost, která má úplně jinou institucionální kapacitu a jakým způsobem může Evropská unie v podstatě eh, pracovat s touto institucionální eh, kapacitou a e, pochopitelně je to o to úspěšnější, když takováto kapacita existuje na obou stranách. To mě přivádí k myšlence sametrie. Evropská unie by chtěla sedět u více stolů v Aziz, při azijských jednáních, ale e, to vyžaduje od Evropské unie, že skutečně je ochotná se angažovat v těchto věcech, že je skutečným partnerem. Um, Eh, ono to souvisí nejen s tím, že je potřeba na tato jednání eh, jezdit, ale také záleží na tom, kdo tam bude jezdit. Měl by to být takový člověk, který je schopen eh, velice dobrým a kompaktním způsobem o těchto věcech hovořit. hovořit. To souvisí s budováním důvěry. A čili tato samitrie, jak tomu říká E, souvisí také například s některými e, dohodami, což by bylo docela dobré, kdyby se pohnulo z místa ASEAN. Myslím si, že velice e, by bylo dobré hovořit o některých volbách, před kterými stojí Evropská unie. Eh, otázka je, jestli Evropská unie potřebuje mít novou azijskou strategii. Myslím si, že Azie je takovým způsobem diferencovaná, že nemůžeme mít jenom jednu strategii, ale myslím si, že by to neměla být pouze EU. Čínská strategie. Evropská unie si musí uvědomit, že některé politiky jsou příliš rozšířené eh, a roztažené Eh, Evropská unie je hlavním také darcem eh, v, našem regionu, v tomto regionu a přitom to není často uznáváno. Eh, to, projevilo se to například po tsunami, ale obecně to není zatím uznáváno a proto si myslím, že toto je věc, která by se měla zdůrazňovat. Zatímco Evropská unie by měla si trvat na lidských právech, současně by ale neměla kázat Eh, tyto věci způsobem, který zní velice postkoloniálně a někdy arrogantně. To jsou věci, které je potře- kterým je potřeba se vyhnout. I když Evropská unie má své zkušenosti, eh, o které se chce podělit, přesto eh, byste si měl uvědomovat určité nebezpečí jakéhosi snobství, jako kdyby evropská integrace byla jedinou integrací, která je možná. Evropská unie Eh, jak se ukázalo u ASEMu, je dostatečně vyzrála na to, aby si uvědomila, že eh, určité problémy, které souvisejí s evropskou krizí, eh, sice připouští, ale na druhé straně je potřeba, aby i nadále působila jako partner v těch nejrůznějších eh, společných akcích. Myslím si, že to by se mělo projevovat i ve všech vašich přístupech. To je věc, která zatím neexistuje. Evropská unie potřebuje jmenovat eh, vyslance u ASEANu. To si myslím, že by bylo velice důležité eh, Žitem. Teď, když byla podepsána dohoda s ASEANem, tak vlastně eh, eh, můžeme eh, hovořit o nové skupině, kde můžeme posílit spolupráci, ale znamená to v podstatě také určitý určitou možnost vycházející z principu vládnutí a zprávy které eh, by mohly být dále pěstovány, například s takovými zeměmi jako je Austrálie, Indie, eh, Japonskem a tak dále. Tím se vracím k jednomu komentáři, který se objevil v jednom eh, dokumentu, kde se hovoří o tom, že Asie také Eh, že bychom měli vždy vycházet z toho, že existují nejrůznější koncepce v Ázii. Eh, otázka Evropské unie je ta, že musí eh, mluvit jedním hlasem. Potřebujeme zajistit konsistenci Eh, Zaprvé potřebujeme určitou politiku, eh, strategii a koherentnost. Na druhé straně eh, musíme mít také osobnostní koherenci, to znamená, že všichni partneři by měli vědět, kdo s nimi bude jednat, kdo se objeví na daném zasedání a opět od takového osoba by, osoby bychom měli očekávat koherenci odpovídající tomu, co sleduje Evropská unie. Eh, pochopitelně role, role spojenců v tomto regionu se mění a eh, to souvisí také například eh, s tím, co se děje v Austrálii, kde já nyní bydlím. A Austrálie nedávno vydala svoji politiku pro azijské století, jak tomu říkáme. No, to se týká eh, například bezpečnosti a eh, zahraničních záležitostí. Eh, ten dokument australské vlády má více než 300 stránek a obsahuje velice podrobnou analýzu situace v Asii a já si myslím, že takovýchto analýz potřebujeme stále více. Jsou to analýzy, které se zabývají nejrůznějšími problémy, které v Asii existují Ehm, myslím si, že eh, bychom měli být více gramotní v otázkách Asie. Měli bychom eh, se postarat o to, aby i ve školách se více hovořilo o Asii, aby se na univerzitách eh, učilo více o Asii. A to se týká také podnikatelských kruhů. Jinými slovy, potřebujeme více spolupráce mezi podniky a proto je potřeba znalosti o Asii také posílit. Ehm, existuje celá skupina lidí, kteří původně jsou eh, Azijci, kteří mají také ale evropské občanství a to si myslím, že jsou lidé, kteří by velice mohli nám pomoci šířit tyto věci. Jsou to lidé, kteří jsou vybaveni jak kulturními znalostmi, tak jazykovými znalostmi, znají situaci v různých eh, azijských zemích a jsou to lidé, kteří by měli být využíváni maximálně uh, pro posílení vztahu eh, s asijskými partnery. Evropská unie také může vyvinout eh, nebo eh, předložit více své demokratické teze v Azii a také musí prohloubit svůj dopad a roli eh, na fórech, jako například Euroazijském fóru, aby ukázala, že je věrohodná v těch věcech, které tak umí, například zprostředkování míru, potřeba usmířování, zejména mezi etnickými skupinami, což se událo v různých částech Evropy, včetně například eh, ve vztahu k barmě. Může eh, sázet eh, na tom, co pohání vztahy, například multilateralismus, obchod, bilaterální dohody o volném obchodu a tak dále. Od roku 1994 a dohody z té doby se již leco změnilo. To byla strategie z roku 1994. Evropa stojí také před eh, výzvou eh, USA a eh, její, jej, jeho, jejím vztahem k Ázii. Tady je zapotřebí lepší porozumění azijského regionálního zázemí a uznat větší potřebu symetrie, nekázat mluvit jemně a e, využívat více e, stimulů ve vztahu. Evropská unie není jednotný aktér, ale je e, kohezní aktor, aktér v mnoha jednáních. Je také etická síla, je to zásadová mm, Evropa, ale je nutno být opatrný, aby tento etický aspekt eh, nebyl špatně vnímán a eh, nebyl špatně vykládán ve smyslu arogance. Je nutno eh, vyvinout spíše prvky jemné síly, budování na zkušenostech a čerpat vlastně ze znalostí lidí azijského původu žijících v Evropě Evropě. Je nutno také spolupracovat s nevládními organizacemi. A také eh, se domnívám, že role Evropského parlamentu, zejména v otázkách eh, eh, zprávy věcí veřejných, je kritická, protože je to skvělý nástroj i ve vztahu k Velké Británii. Není to ještě bez zbytku realizováno, je zde ještě co dohánět. Takže jaké poselství může EU a Evropský parlament Azii vyslat? Je to eh, zpráva o eh, konzistenci, soudržnosti, eh, uznání problémů eurozóny a je to určitá výzva, s níž, o níž chceme hovořit i s našimi azijskými přáteli. To je zpráva, která by měla vycházet z Evropy. Dále jaká eh, je eh, takzvaně transpacifická výzva eh, před Evropou, jak s kým může Evropa v tomto smyslu jednat a jak kriticky posoudit, zda-li se Čína připojí k této dohodě. Evropská unie má co dočinění s velmi zaplněnou nebo přeplněnou azijskou krajinou Nejde pouze o východní Azii, ale jde také o to dělat to, co USA dělá a sice uznávat eh, čím dál tím více roli Indie. Asie je eh, velmi různorodý kontinent a je obtížné mít jeden přístup politický, ale je důležité, myslím, mít jeden soubor eh, poselství nebo zpráv, které vycházejí z Evropské unie. No- Děkuji a Slovo má eh, nyní eh, eh, paní doktorka Jole Děkuji vám za to, že jste mě pozvali na toto veřejné slyšení. Myslím, že je to dobré znamení, že parlament má zájem, protože díky Lisabonské smlouvě eh, eh, sehrává parlament nyní větší roli ve vícero aspektech evropské politiky a slediska eh, zapojení do azijského kontextu je Evropský parlament velmi důležitý. Domnívám se, že rozsáhlé zapojení Asie by mělo být na všech úrovních eh, přítomno. Když hovoříme o vztazích EU-Asie, tak eh, je to něco obdobného jako eh, moje pestrobarevná halenka. Je tam hodně světlých skvrn, ale současně, když jde o to být v teple i za bruselského klimatu, tak to nestačí. Potřebujeme ještě něco navíc. Od začátku 21. století myslím, že EU a Asie eh, se mm, dochází k větší interakci mezi eh, nimi, tak revitalizovali jsme takzvaný meziregionální dialog mezi EU a ASEANem, vytvořili jsme i nové eh, fórum, například euroazijské setkání, které se konalo v Laosu a také posílení různých bilaterálních dialogů s klíčovými velkými hráči, jako například s Čínou, Japonskem, Indií. Nicméně ve druhém eh, desetiletí 21. století ještě panuje eh, pocit, že partnerství mezi EU a Azií ještě nedosáhl svého plného potenciálu a je zapotřebí dělat více. Proč? Já se domnívám, že je to proto, že jsme ještě ne, nezvládli se vyrovnat s určitými diferencemi a eh, asymetrií, jak to zmínila Filomena, a že náš dosavadní dialog je stále ještě příliš retorický a mm, eh, málo zaměřený na eh, podstatu věcí. Chceme-li udržovat potenciálně plodný a vzájemně obohacující vztah, pak eh, musíme zaujmout pozitivní a pragmatický přístup a také mít určitou dlouhodobou vizi. Proč říkám dlouhodobá vize? Já vím, že politici jsou zvyklí spíš na krátkodobé myšlení, uvažování, ale já myslím, že potřebujeme dlouhodobou vizi, protože navzdoru veškeré retorice o úpadku EU e, zůstává EU ekonomická síla e, značného významu Podíl EU na celkové produkci světa je asi 38% eh, a současně Asie eh, roste a vzmáhá se co do ekonomického významu i ostatních aspektů. Stručně řečeno, nemůžeme se navzájem ignorovat a tudíž eh, musíme vypracovat dlouhodobější vizi o udržitelném partnerství. Musíme k sobě také přistupovat s důvěrou a pragmatismem. Takže je zapotřebí, abychom vstoupili do dialogu rovného s rovným. To už také Filomena zdůraznila, že eh, bychom neměli kázat jeden druhému a měli bychom také vzájemně uznat eh, naše rozdíly a zvládat naše očekávání. Co je v tom vztahu důležité, je jednat o našich rozdílech, nikoli je negovat anebo přehlížet, ale musíme o nich jednat brát je na vědomí, protože nadále diference budou přetrvávat a i způsob toho jednání je důležitý. A co je ještě důležitější, musíme také naše očekávání zvládat eh, a, a řídit, co od sebe od jeden od druhého očekáváme. To je důležité, než um, řeči o vnímání. Já se domnívám, že Azie i Evropa doznává obrovských změn, ale to platí také pro um, globální prostředí. Obě regiony čelí obrovským výzvám výzvám. Evropa se svou dluhovou krizí, demografickými výzvami v Ázii máme také narůstající nerovnost a řadu dalších problémů. Nebezpečí tkví v tom, že každý si myslí, že má své vlastní problémy, které musí e, vyřešit a tudíž jsme stále sebezahleděnější a e, izolovanější v našich e, úvahách. Ignorujeme se navzájem, místo abychom spolupracovali a se k sobě přiblížili, protože mnohé problémy jsou propojené a upřímně řečeno musíme spolupracovat, abychom eh, řadu z těchto výzev eh, vyřešili. Já myslím, že je na čase, abychom se podívali na naši eh, vzájemnou závislost a rozhodli se, jak se do toho zapojíme a jak budovat solidní partnerství. Pokud jde o způsob toho, formování tohoto partnerství, obě strany si musí uvědomit eh, komplexnost eh, a historii svých vztahů, institucí a podle toho utvářet naš, své očekávání. Filomena říkala, že e, Azie ještě nemá jeden kolektivní hlas, protože region je velmi rozsáhlý, je tam i mnoho konkurujících institucí a překrývajících se zájmu, ale domnívám se, že stěžejní pro tuto vzmáhající se Ehm, architekturu je právě ASEAN. Ehm, já se domnívám, že e, jihoazijský ASEAN je čím dál tím více seriózní partner v probíhající hře o utváření budoucnosti Asie. Možná, že e, v rámci ASEANu vidíte určitý nepořádek, ale přesto ASEAN je v Asii vnímán jako důležitý hráč v regionální architektuře. A proto je důležité, aby EU Um, zvýšila se vztahy s ASEANem rozšířila je a to na základě vzájemného respektu, to už bylo zdůrazněno mezi rovnými. EU si musí vzít čas na to, aby e, naslouchala e, zájmům ASEANu také by měla být vstřícnější při artikulaci svých vlastních zájmů a nenožila se pouze do eh, norem a eh, pravidel. Musí také artikulovat eh, své zájmy vůči jeho partnerům. A takto Obě strany mohou pochopit lépe své priority a lépe vyjednávat s cílem dosažení společného jmenovatele. ASEAN i EU se musí méně spoléhat na retoriku a musí být otevřenější v dialogu, musí eh, jednat o svých očekáváních a diferencích. Myslím, že navzdory tomu, že v Azii se ozývají různé hlasy, tak eh, jedno klíčové očekávání EU od Asie je, aby Evropská unie vyřešila své problémy se zadlužeností a učinila rozhodující krok k řešení této věci a pak můžeme spolupracovat a také eh, pracovat na stabilizaci globální ekonomiky a mm, na zvládání volatility trhů. Kromě toho máme také společný zájem eh, ve snaze eh, dosáhnout eh, modelu, který by zajistil více udržitelnou ekonomiku. To souvisí také s nezaměstnaností, se strukturou nezaměstnanosti, souvisí to také se zlepšením kvality života pro celou společnost takovéto sociálně ekonomické otázky by měly procházet určitým dialogem. To je věc, kterou bychom měli dále podporovat. Eh, měli bychom hovořit o tom, jak vyvíjet holističtější eh, formy, modely, eh, které by se promítaly například i do školství, které by odpovídaly potřebám stále rychle se měnícího světa. To všechno by vyžadovalo další spolupráci, například také v oblasti školství, vědy a výzkumu. Eh, myslím si, že naše globální eh, propojenost a eh, vzájemná závislost vyžaduje takovouto spolupráci. Nemohou jednotlivé regiony fungovat nezávisle na ostatních a Eh, myslím si, že je potřeba si uvědomit, že jsme všichni nějakým způsobem propojeni a já teď na závěr řeknu, že se těším na že další diskusi. Eh, děkuji paní doktorko. Jo, teď eh, bych chtěl předat slovo doktoru Jonatanu Holzlágovi. Děkuji, děkuji pane Bytykofere. Ve svém stručném příspěvku bych chtěl předložit tři argumenty. Za prvé, Evropská unie zatím neměla velký prospěch z, z růstu a za druhé nemůžeme považovat za danou věc, že se tato situace zlepší během příštích několika eh, let a myslím si, že eh, eh, nejlepší Eh, reakce na to je mít skutečně eh, silnou eh, sousední, sousedskou politiku a naopak slabší druhou. Toto si myslím, že je naprosto zásadní, pokud chceme se dobrat nové strategie. Podívejme se teď na to, co jsme získali ze strany Asie. Každý rok dochází k více než 100 obchodním misím do Asie. Ehm, ehm, investice do Asie se pohybují na úrovni 650 miliard, ale jestliže se podíváme na ehm, Eh, naše účetní eh, výsledky, tak eh, stále ještě jsme svědky toho, že pokračuje deficit. To se týká těch, všech těchto investicí, to se týká také nárůstu obchodu a tak dále. Evropská unie skutečně není schopna tímto způsobem řešit ten deficit v ekonomických vztazích Eh, z Azii, to se týká hlavně eh, Číny. Eh, tyto vztahy vycházející z deficitu se týkají všech azijských ekonomik. Co se týče mezinárodní spolupráce, tady bychom měli zdůraznit to, že v současné době se blížíme k určité konvergenci pochopitelně kromě stále je zřejmé, že jsme stále velice vzdáleni eh, situace, kdy bychom eh, přesně věděli, jaké jsou priority eh, globální politiky. Co se týká strategických partnerství s takovými zeměmi, jako je Čína, Indie, Japonsko, ani tady nemáme dostatečně podstatných výsledků, které by Ehm, skutečně vedly k řešení těch hlavních mezinárodních eh, problémů. Eh, podíváme se na poslední dekádu, tak eh, ke změně nedošlo ani v oblasti takzvaného vnímání. Myslím, že tady se nám moc nedaří, jestliže se podíváme na to, jakým způsobem se Azie dívá na nás během uh, posledních dvou let a srovnáme to s začátkem eh, tohoto tisíciletí, potom uvidíte, že vlastně došlo spíše ke zhoršení stavu. My eh, nemůžeme tady hovořit o těch věcech podrobně, ale eh, myslím si, že jestli se podíváme na ty výsledky během těch posledních deseti let, tak tyto výsledky skutečně není možné nazvat ehm, úspěšnými. Myslím si, že Eh, máme před sebou eh, jakousi bouřlivou, eh, bouřlivý vývoj, můžeme očekávat velké Eh, změny. Myslím si, že ty eh, samotné limity té nerovnováhy budou dále eh, růst. Jestliže se podíváme na situaci v Číně, tak myslím si, že tady je celá řada důvodů, proč bychom měli mít obavy. Za druhé, ne, jsem, nejsme svědky žádného konsensu o tom, jakým způsobem ty nerovnosti by se mohly řešit. Vzhledem k tomu, že zbytek Asie je stále více závislý na tomto motoru růstu, je jasně, je jasně vidět, vidět, že politické elity v celé řadě azijských zemí v současné době musí čelit eh, sociálním nepokojům eh, a také eh, pochybnostem o jejich vlastní legitimitě. Předřečnice již hovořili o rozvoji Číny, Eh, i ze strany eh, Číny v podstatě nedochází ještě k tako, ke krokům, které by, eh, které by řešily tu nerovnováhu. Já nepovažuji za danou věc ten způsob, jak, jakým přistupují azijští partneři k této ke strategii a myslím si, že Rostoucí domácí sociální eh, nejistoty mohou také vést eh, k tomu, že bude stále eh, více tato situace nejednoznačná. Možná, že bude posílena regionální spolupráce, ale také bude narůstat nacionalismus a to by znamenalo velké ohrožení této spolupráce. Eh, myslím si, že existuje deset eh, úkolů, které před námi stojí a deset problémů. Nemám čas hovořit o všech. Myslím si, že ten první ale si zasluhuje naší pozornost. Za prvé si myslím, že musíme očekávat, že ty eh, nově vznikající velmoci, nejen Čína, také Indie, má eh, trend růst a tady si myslím, že se objevuje nebezpečí ekonomického nacionalismu a nevidíme eh, žádný posun k jakémusi otevření těchto zemí a k základním reformám. To se projevuje například i v ekonomické politice těchto zemí. Eh, v obchodní politice a tak dále. A další eh, bod si myslím, že také vyžaduje naši náš eh, více slov a to je otázka multilateralismu. Myslím si, že multilateralismus, efektivní multilateralismus je naprosto zásadní pro další rozvoj, ale přesto si myslím, že je potřeba hodnotit, kolik ještě můžeme vynakládat ehm, vlivu na tyto věci, ať už regionální i nebo mezinárodní. Já e, už dál nebudu hovořit, možná, že během naší diskuse se k některým těm věcem ještě budeme moci vrátit. Co tedy může Evropská unie dělat? Já si myslím, že je velice důležité, abyste měli určené priority. Azie zcela určitě není jediný region, který vyžaduje naší pozornost, ale zcela určitě se domnívám, že je potřeba, abychom e, zahájili Eh, zásadní proces eh, vytváření strategie. Eh, normativní politika k tomu nestačí, potřebujeme také přemýšlet o tom, jakým způsobem můžeme posílit ty páky, které máme k dispozici. Myslím si, že i nadále potřeba hledat spolehlivé partnery v Asii, to bude souviset pochopitelně také s ozdravěním hospodářství a bude to vyžadovat další koordinaci. Ty dvě předřečnice již hovořily o těchto věcech a také přišly s řadou doporučení v této oblasti. Co se týče vlastní politiky, myslím si, že se jedná o kombinaci ehm, plusů a naopak e, způsobu, jak zabránit mínusům. Myslím si, že potřebujeme asertivní obchodní politiku. E, druhá řečnice také e, hovořila o tom, že musíme Eh, také se postarat o to, abychom eh, sloužili vlastně těm nově vznikajícím azijským eh, městům. To by se mělo stát prioritou. To se týká hlavně evropských exporterů, hlavně v oblasti služeb. Dále bychom měli posilovat naše partnerství ta očekávání, alespoň na papíře, jsou dána naprosto jasně, ale jestliže potom hovoříme o udržování těch různých dialogů, tak potom musíme vždycky se na to dívat z obou stran. Myslím si, že eh, vnější eh, služba Evropské unie má poměrně značné možnosti, jak koordinovat tyto věci a může také zrychlit ten dialog eh, a dát mu jaksi silnější podstatu. Eh, co se týče eh, bezpečnostních potřeb Asie, eh, tady je jasné, že celá řada azijských zemí nás žádá, abychom nějakým způsobem se zapojili do řešení těch námořních konfliktů, abychom pomohli tyto věci vyřešit, tyto spory. Já si myslím, že je velice důležité, abychom své stanovisko zcela jasně vyjádřili, ale je třeba si uvědomit, že vlastně tyto bezpečnostní eh, otázky a potřeby jsou také daleko blíže eh, Evropě. Eh, když hovořím o, s různými diplomaty, ptají se mě například, jakým způsobem můžeme zvýšit bezpečnost kolem pobřeží Afrického rohu nebo v Adenském zálivu. Čili to jsou všechno věci, které se týkají například těch mírotvorných akcí v Africe. Myslím si, že ty azijské bezpečnostní potřeby tedy e, existují velice blízko také našeho území a to by se mělo projevit v našich prioritách. Ehm, co se týče snížení rizik a zranitelnosti, myslím si, Eh, že je potřeba tedy se eh, nějakým způsobem řešit eh, ten deficit, deficit v našem partnerství, například ty nově vznikající země, jako například Eh, čínský trh eh, by mohl zneužívat například svoje obligace a tak dále. Eh, dále bychom měli hodnotit své produkty a své služby. Jinými slovy, neměli bychom v žádném případě ústupovat od takových ambicí, jako třeba, že by tyto věci, tyto produkty, služby měly být daleko zelenější. Eh, i když často eh, azijští protihráči se tomu velice brání. Další věc, která je velice důležitá a je to věc dlouhodoba, je eh, otázka dovozu komodit. Myslím si, že jak pevné, pevná paliva, Ehm, tak ehm, ropa bude stále více žádána a to jsou věci, které jsou zásadní i pro evropskou politiku. Měli bychom skutečně dělat všechno pro to, abychom ehm, se nevystavovali volatilním eh, trhům s komoditami. Úplně na závěr bych chtěl říci, že je potřeba eh, posílit eh, ty páky, které máme k dispozici. Já už jsem hovořil o tom hospodářském oživení, to je naprosto zásadní Eh, je to otázka, na kterou se mě ptají všude v Ázii, všude se mě ptají, je pravděpodobné, že Evropa se z této krize brzy dostane a já si myslím, že bychom měli být schopni eh, dokázat, že tato krize nebude pokračovat. Eh, co se týče strategického partnerství, tady jsme se pokusili o jakési vyhodnocení tohoto partnerství během posledních několika Eh, let, ale zatím se nám to nedaří. I nadále budeme muset pracovat eh, na tomto partnerství, aby bylo eh, silnější, je potřeba také mít k dispozici ty nejrůznější prostředky, jak vyrovnávat tyto věci, jakým způsobem nám zvětšit manevrovací prostor. Myslím si, že ty páky by byly nejsilnější, kdyby se nám podařilo přispět ke stabilitě Eh, hlavně to je oblasti, která eh, není bezpečná, to znamená eh, ze severu od Balského moře přes střední východ až dolů k moři. Jinými slovy je potřeba se na tyto věci dívat z globální perspektivy a podle mého názoru ty sousedské vztahy jsou naprosto zásadní myslím si, že budeme moci působit na azijské velmoci jenom tehdy, když se staneme pro ně nepostradatelnými partnery. Děkuji. Jonathan. Um, Děkuji, Jonatane za tento vstup. A tím se dostáváme ke konci našich tří úvodních prezentací a zahajujeme nyní diskusi k tomuto slyšení. A já mám privilegované postavení, co by eh, předseda a začal bych třemi otázkami. Eh, nesmírně na mě zapůsobily všechny tři prezentace, které nám poskytly velmi zajímavé vhledy do situace. Eh, chtěl bych se k několika z nich vrátit a začal bych takovou eh, drobnou adekdotou z posledního dialogu Shangri-La v Singapuru ta zásadní řeč tady byla pronešena indonéským prezidentem Jonom, Jonem. A pak v diskusi se ho moderátor ze CSIS zeptal, zeptal zdali má pocit, že Evropa a Rusko by měly hrát roli ve východoazijských bezpečnostních e, otázkách. A odpovědí indonéského prezidenta bylo, ano, určitě, Rusko musí hrát roli. Tečka. Takže moje otázka na vás, pane, paní doktorko Ju. Vy jste hovořila o očekáváních a také o vyřešení eh, evropských eh, interních problémů, ale nad rámec toho, jaká očekávání máte od Evropy? Jonathan Holslák právě řekl, že Evropa by mohla hrát roli v tom, že by se starala o širší azijské aspirace globálněji. Je, je toto jedním takovým očekáváním, které máte na Evropu? A za druhé, existují dobré příklady členských států, které hrají aktivnější roli než jiné, a které by mohly posloužit jako takový výchozí bod pro integrovanou evropskou aktivitu. Abychom my, co by EU, stavěli na tom, co některé členské státy již eh, realizují. A po, pak na paní doktorku Mary. Vy jste hovořila o Evropě, co by možného vyvažovatele To je jako kdyby Mars očekával od Venuše, že bude vyvážena. A aby takovouto roli hrála, eh, by Evropa pak eh, měla nějaké ambice. Byste se zmínila o společném prohlášení eh, Hillary Clintonové a Lady Ashtonové já jsem se snažil to někde v evropských médiích dohledat, ale nepodařilo se mi to ani v jediných novinách, ani v jediném televizním pořadu. Prostě bylo to ignorováno. Takže jak může Evropa eh, být takovým vyvažovatelem zájmu? Možná, že byste to mohla trochu osvětlit. A pak by mě také zajímalo, vysvětlení k takzvanému k takzvanému vládnímu paktu a k té podnikatelské dimenzi euroatlantických vztahů. A Jonatane, otázky na vás. V Azii se mění názory na Evropu. Co si o tom myslíte? Já vím o jedné výjimce, i ve vaší průsvice to bylo, kde je nyní eh, vnímání Evropy lepší než v minulosti, a to je eh, Jižní Korea. Spadá to do kontextu anebo je to v důsledku eh, dohody o volném obchodu? A další otázka. Nikdo z vás tří se nezmínil o soutěži ve zbrojení, která probíhá v Jižní Asii a o roli, které některé členské evropské země hrají ve vztahu k vývozu zbraní do tohoto regionu. Možná, že byste se toho mohli někdo ujmout. A já pak eh, umožním ještě druhé kolo diskusí či diskuse, aby se eh, do něj mohli zapojit i ostatní poslanci. Děkuji otázce, jaká jsou očekávání eh, od EU. Eh, v zásadě si myslím, že pohlížíme na EU eh, jako na velmi důležitý ekonomický pilíř a proto jsme zneklidnění a chceme, aby Evropa byla z toho vyřešit svou krizi a vrátila se na cestu ekonomické obnovy. Takže v zásadě je to ekonomický hráč, ale současně EU hraje roli v netradičních bezpečnostních otázkách, jak to již Filomena uvedla. A tady si myslíme, že EU je klíčovým hráčem v regionálním foru ASEAN, eh, například preventivní diplomacie. EU může přispět významně do této oblasti tím, že pomůže Azii vybudovat své kapacity preventivní diplomacie, protože tady jste byli zapojeni eh, ve všech těch mírových eh, aktivitách a aktivitách urovnávání sporů a konfliktů to je něco, kde by Evropská unie eh, mohla vstoupit do plodného dialogu s Azií v těchto tématech. To Toť eh, naše očekávání, protože upřímně řečeno, Evropská unie eh, se také nechce vidět jako konkurenta či soutěžící s USA v oblasti z, z, Eh, zbrojení. Je to spíše ekonomická a regulační eh, moc. Evropská unie, eh, Jonathan hovořil o udržování regulačních standardů, v tom máte ohromnou odbornost a Azie se od vás může lečemu přiučit. Azie se musí ještě naučit stanovovat eh, normy a eh, ten váš eh, regulační přístup, respektive odbornost, schopnost vytvářet regulace je něco, co nám ještě chybí. To jsou hlavní body, které jsem chtěla zmínit. Děkuji. Děkuji paní doktorka Mary. Děkuji za vaše otázky. Já se domnívám, že ta role vyvažování, vyvažovávání je eh, něčím, kde má Evropská unie eh, sílu, silnou schopnost. Evropská unie nemá eh, sedmou flotilu v mm, azijsko-pacifickém prostoru a to je výhoda. Ne všichni v Eh, azijsko-pacifickém eh, prostoru milují Evropu, ale také ne všichni milují eh, USA. Ta historie je spletitá. EU nezabezpečuje bezpečnost a není ani bezpečnostním dešníkem a myslím, že to by se dalo produktivně využít. Minulá historie, zejména v době Bushovy vlády, která se jevila být proti eh, muslimskou retorikou vycházející z Bílého domu eh, strpčila vztahy eh, s USA a to nevycházelo z Evropské unie a tento eh, dialog ehm, ale je velmi důležitý a to je taková eh, eh, funkce vyvažování. Je to ta normativní nebo měkká, jemná síla, které se dá využít normativně. Ehm, to mě přivádí k druhé otázce. To je ta ehm, dohoda o vládě věcí veřejných. Navzdory eh, krizi máte stále dobrou vládu, respektování eh, lidských práv a menšin, eh, neochota respektovat korupci a tak dále. Tady může Evropská unie spolupracovat s dalšími zeměmi v našem regionu, zejména demokratickými. Může prostě lépe pomoci vyvinout pochopení pro tyto věci, včetně dialogu Shangri-La. Dále otázka sociálních, sociálního zabezpečení nebo sociálního systému. Eh, v mnoha azijských eh, zemích pro nedostatek eh, sociálních systémů. Lidé pracují do, mm, ještě v 70 letech, ale vy máte v Evropě různorodé právní předpisy o sociálních výhodách, sociálních dávkách a opatřeních. A dále regulativní normy. Evropská unie je skutečně regulační mocností činností par excellence eh, a eh, to je něco, kde může Evropská unie eh, také přispět a může vystupovat jako odpovědná sociální a politická síla a začít v této oblasti dialog s demokratickým světem. Dále podnikatelský rozměr. Je zde velký potenciál v ASEANu a ASEANu plus 3 Japonsko, Jižní Korea Čína, aby vznikl eh, Evropsko-azijský podnikatelský, eh, podnikatelský rozměr a podnikatelská rada. A to poskytne také podporu evropským zemím, které chtějí obchodovat a podnikat v Azii a společně s azijskými zeměmi. Místo toho, aby eh, delegace byly doprovázené obchodními delegacemi, bylo by lepší mít dialog mezi podnikateli přímo kde by se vysvětlovalo, proč je důležité mít eh, přístup k veřejným zakázkám, respektovat práva duševního vlastnictví a tak dále. A pokud jde o ty číns, čínské eh, pokud jde o eh, soutěž ve zbrojení, to je něco, co sledujeme všichni s velkým neklidem a je nutno samozřejmě zachovávat embargo na zbraně a dále pak eh, otázky eh, týkající se uprchlíků. To je něco, co Evropská unie také umí, ne, že by to bylo úplně dokonalé, ale máte bohatou zkušenost a také jsou to otázky související s eh, pohyby, s migračními pohyby lidí a tak dále. To je něco, kde je velký velký, potenciál, který zatím ještě ani nebyl vyčerpán ani dotčen. Děkuji. První otázka týkající se vnímání. Myslím si, že bylo velice zajímavé si všimnout toho, jakým způsobem eh, probíhalo jednání. Ze začátku Evropa byla více negativní a potom vlastně se to všechno změnilo a bylo tam stále více pozitivnějšího, takže eh, skutečně eh, tady se projevily určité hmatatelné výsledky také v oblasti teda toho, jak jsme vnímány veřejností. Co se týče závodu ve zbrojení, to je věc, kterou bychom skutečně měli brát velice vážně. Nejde pouze o modernizaci eh, vojenské síly, ale eh, i o posilování eh, hlavně námořnictva a to je věc, kterou sleduje hlavně Čína, která v současné době má více válečných lodí než společné Spojené státy ale k této modernizaci toho vojenského potenciálu dochází v celém regionu. Myslím si, že bychom měli velice být opatrní, eh, co se týče našeho, eh, našich dodávek eh, zbraní do těchto zemí, ale myslím si, že bychom neměli v této souvislosti hovořit pouze o Číně. Myslím si, že eh, v současné době není důvod, abychom zrušili toto embargo na dovoz zbraní, ale myslím si, že bychom měli být skutečně velice opatrní také, co se týče dodávek zbraní do Indie. Indie eh, se eh, chová způsobem, který je zrovna tak bojovný jako postoj Číny. Eh, kdyby například Indie pokračovala ve své politice eh, vůči Bangladeši, vůči Sri Lance, tak i tady je určitý potenciál rizika. Já sám eh, jsem minulý týden se sešel s jedním významným, významnou loďařskou firmou, a e, ten hovořil o tom, že by chtěli e, udělat takovou síť e, svých závodů, které by poskytovaly služby všem námořním silám. Takže já si myslím, že by bylo potřeba skutečně si udělat určitý přehled o té naší politice a nemělo by se to týkat pouze tohoto embarga na dozor a braní do Číny. Eh, já si nemyslím, eh, že je možné eh, dosáhnout nějaké vyváženosti pouze jednostranné. Myslím si, že Azijci od nás eh, očekávají něco, co není úplně jasné. Oni někdy se obracejí na Evropu a chtějí, abychom eh, vydali nějaké prohlášení k situaci v jeho čínském eh, moři, což by jim dalo určité, určitou jaksi symbolickou podporu. Dívají se na Evropu jako na možnost diverzifikovat obchod, protože nechtějí, aby Čína byla příliš vlivná Eh, většina azijských zemí se přesně o to, o to snaží, to znamená, jak tu tento proces zpomalit, ale já tomu neříkám eh, eh, vyvažování, spíše to, jak se uvolňuje určitý tlak. A já si myslím, že bychom neměli přehodnocovat tu možnost, kterou nám to dává. Děkuji. Co se e, týče té dimenze zbraní, e, e, Nedávno jsem se setkal s novou frází, možná, že o Walter Russell s tím přišel, hovořil o vojenském kensianismu. Teď bych eh, chtěl dát slovo poslancům nebo komukoliv zde eh, v místnosti. Můžete pokládat otázky, můžete mít poznámky k tomu, co zde zaznělo. E, pokud chtějí promluvit poslanci, tak pochopitelně eh, to slovo dostanete, ale vyzývám i ostatní účastníky tohoto slyšení, aby se přihlásili do diskuse. Můžete se představit vždycky eh, a vždy musíte také říci, komu je ta otázka určena, čili kdo by chtěl začít. Please. Uh, Xavier Nutin from the Policy Department of the European Parliament. Já jsem z oddělení pro uh, politiku zde v Evropském uh, parlamentu. Jdeme o to otázku vyvažování Hovoříme zde o vyvažování vlivu Spojených států v, této, v tomto regionu, ale v červenci paní Eh, Hillary Clintonová a eh, Catherine Ashleyová vydali společné prohlášení o spolupráci eh, Evropy a Spojených států právě v tomto regionu. Jinými slovy, my už teď nehovoříme o nějakém vyvažování, protože jsme se postavili na určitou stranu a v současné době pouze sledujeme to, co sledují Spojené státy. Jinými slovy, myslím si, že to celé vyvažování už přestává mít smysl. Mě by zajímalo, jakým způsobem reagoval ASEAN ASEAN nebo jednotlivé asijské vlády na, tato, na toto společné prohlášení. Děkuji. Ana Gomez. Já jsem, eh, omlouvám, že jsem přišel tak pozdě, protože my jsme eh, eh, měli zasedání předsedu, už to bylo vysvětleno, Elmar to vysvětlil na začátku, takže já teď možná se vás budu ptát na věci, které už zde byly zodpovězeny, ale přesto dovolte, abych vás požádala, abyste nám něco řekli o tom, co si myslíte o možném dopadu toho vojenského nárůstu vojenských kapacit v Číně, a e, já pochopitelně nehovořím pouze o těch ekonomických dopadech e, tohoto procesu, ale hovořím i o tom, že existují určité konflikty. Zajímalo by mě, jakým způsobem se na to dívají další e, hráči v azijského regionu. Máme ještě třetí otázku? Pokud ne, tak si myslím, že bychom eh, mohli eh, začít odpovědět, odpovědět na tuto otázku. Ehm, myslím si, že když eh, Hillary Clintonová a baronka Eštnová vydali toto společné prohlášení, tak já mám pocit, že si toho moc lidí ani nevšimlo. Ale také si myslím, Eh, protože já jsem si toho všimla, já jsem si řekla, tohle to není moc eh, dobrý eh, krok, protože zřejmě to bude vnímáno tak, jako že Evropská unie v podstatě se řídí tím, co dělají Spojené státy a nemá svoji vlastní politiku. Jinými slovy, my, když se snažíme zaangažovat Evropskou unii, tak je to většinou v oblasti ekonomiky, Eh, je to vnímáno jako, že vlastně eh, neexistuje žádná tendence v Evropské unii tyto věci dělat samostatně, že spíš vytváří jakýsi tým se Spojenými státy. A opět je možné to eh, vnímáno z azijské strany. Já nehovořím jménem všech atů, ale snažím se pouze akademicky to popsat a dovedu si představit, jaké by byly reakce. Možná, že Eh, by to bylo vnímáno jako to, že se Západ spojuje proti Asii. Eh, to je věc, která mě napadla, když jsem poprvé měla možnost se seznámit s tímto společným prohlášením, ale jestliže se podíváte na to z hlediska té konkrétní politiky, tak si nemyslím, že ta reakce na to byla eh, příliš velká. Děkuji. Eh, myslím si, že bez ohledu na to, kolik tomu věnoval pozornosti tisk, přesto si myslím, že je pravděpodobné, že Peking se eh, na to díval s velkým zájem a domnívám se, že je velice důležité, aby Evropská unie skutečně si zachovala eh, svoje nezávislé stanovisko k těmto věcem tím, že si uvědomí, jaká je úloha Evropské unie v této oblasti. Myslím si, že ve konkrétních oblastech se udělalo skutečně mimořádně hodně. Mám tím na mysli hlavně některé ty dialogy, které jsme vedli eh, a já si myslím, že to prohlášení, eh, já si myslím, že Evropská unie má eh, svůj vlastní hlas a myslím si, že tento hlas není vždy úplně jasný. Možná, že by to potřebovalo trošičku technicky vyčistit, tak aby to bylo lépe slyšet. Eh, co se týče toho vojenského posilování, to souvisí s těmi různými spory, které také existují v této části světa a některé ty problémy, Eh, eh, jsou takové, že další azijští eh, partneři na to budou reagovat tím, že také eh, budou zvyšovat svůj vojenský potenciál. Já si myslím, že Evropská unie by měla být velice opatrná, měli byste monitorovat, komu se vlastně dodávají zbraně. Kromě toho také byste měli eh, také sledovat, co se děje ve vztazích mezi Indonésií a Ruskem, protože tady dochází k velkému obchodu. Eh, to souvisí i dalších zemí, s dalšími zeměmi, jako například Vietnam, Kambodža a dále. Myslím si, že je potřeba tomu věnovat skutečně mimořádně se seriózní pozornost, co se týče toho prohlášení mezi Hillary Clintonovou a baronkou Ashtonovou. Eh, tady se mi nelíbí jedna věc, není to výsledek nějakého eh, seriózního procesu. Eh, došlo k pozvání do Washingtonu, to je pravda, a osobně v podstatě se tam projevily takové věci jako různá osobní přátelství a tak dále a to možná vedlo eh, právě k tomuto společnému prohlášení, ale eh, způsob, jak to bylo vnímáno ze strany Číny, tento, eh, to vnímání bylo velice negativní a mm, myslím si, že to všechno oslabilo určitý diplomatický kredit, který jsme měli v Pekingu. Ehm, eh, co se týče dalších zemí, eh, ty se vyjadřují v tom smyslu, eh, že to pouze byla jaká ta ukázka toho, že Evropská unie skutečně není nezávislým strategickým partnerem a že dělá jenom to, co předtím udělali Spojené státy. Co se týče otázky paní Gomešové, co se, to se týkalo toho nárůstu vojenského potenciálu Číny, já si myslím, že toto je teprve začátek. Jestliže se spojíte s lidmi v Pekingu, tak ti vám řeknou, že v žádném případě nejsou žádné známky toho, že by to ustupovalo. Naopak eh, eh, čínské vedení si uvědomilo během posledních několika let, že Čína musí být skutečně eh, stát, který bude schopen operovat i na moři, že k tomu potřebuje mít určité vojenské schopnosti, tak aby mohlo chránit i své zahraniční zájmy ale přesto si nemyslím, že je dobré eh, vinit ze všeho Čínu Eh, protože eh, to souvisí s bezpečnostním dilematem eh, ve vztahu ke Spojeným státům, kde vlastně máme úplně protichůdné geopolitické zájmy. Američané se snaží už celou řadu desetiletí vytvořit si a udržet určitou nad určitou, určité vysoké postavení v této části světa a e, Číňané se snaží e, tuto situaci nějakým způsobem Eh, ze svého pohledu napravit a uvědomují si to, že budou vnímáni jako zralá eh, velmoc pouze, když budou schopni mít stejné vojenské schopnosti jako Spojené státy. Čili je to vlastně výsledek určitého revizionismu. Čínsko je tomu taky asi ne. Ne, já si myslím, že to je dokonce eh, do určité míry legitimní ze strany Číny. Ale co se týče toho dilematu týkajícího se bezpečnosti mezi Čínou a Spojenými státy, Eh, to si myslím, že se projeví do všech eh, konfliktů v tomto regionu, ať už jsou to ty konflikty, které souvisejí například s Jihočínským mořem a tak dále, ale myslím si, že to souvisí hlavně s tím nedostatkem důvěry mezi Čínou mezi Čínou a Pekingem, říká řečník, ale zřejmě myslí něco jiného. Čili je potřeba mít skutečně multilaterální rámec, eh, v rámci kterého by se tyto věci měly odehrávat. A opět je to velice složitý vlastně proces toho vyvažování. Existují tady určité historické určitá historická spojení se spojenými státy pochopitelně, ale současně s tím je potřeba si uvědomit, že existují i eh, další eh, zájmy, které nemusí vždy odpovídat eh, této historické zkušenosti se vztahy se Spojenými státy. Děkuji. Sabine. Sabine Maja, politická poradkyně eh, skupiny zelených. Co by delegace ASEANu jsme před několika lety se zúčastnili, respektive navštívili centrálu ASEANu a mluvili s generálním tajemníkem ASEANu a v té době stavěl do protikladu koncepci ASEANu bezpečnostní a zbrojní s konceptem eh, USA a říkal, že naše společnosti eh, nemusí mnoho investovat do eh, vojenské bezpečnosti, protože máme mnoho potenciálu humánního. Když se nyní hovoří o Azii, tak eh, zdá se, že eh, je to velmi obdobné. Eh, existuje vůbec debata o různých přístupech. Vy jste ve svém apelu na Evropany narazili na to, že bychom nemuseli nutně Spojené státy americké imitovat. Takže bylo by hezké slyšet, že v ASEANu se také uvažuje o jiném typu bezpečnosti pro dnešek? To je první otázka. Druhá otázka. Jak vnímáte roli Evropy na středním východě? Mám na mysli eh, například Irán, spíš než eh, palestinskou samozprávu. Už jste něco o tom řekli, byť nezdílím vaši analýzu. Do jaké míry neobhajují Evropané své zájmy vůči Iránu. A když navštěvujete Indonésii nebo jiná místa, eh, problematika eh, eh, sunitu, šítu a těchto etnických rozdílů by mohla být nebo by se mohla zvrátit do větší konfrontace eh, pozicí, kterou zaujíma EU, anebo jak to vidíte vy. A poslední otázka, klimatické změny, to je něco zcela jiného. Neexistuje cesta sladit více naše zájmy v této věci? Děkuji. Toto je ostatně poslední kolo otázek, takže pokud zvažujete položit otázku, položte ji nyní. Paní Gomeš opět. K tomu vnímání v Azii, pokud je o stávající ekonomickou, ale také politickou krizi v Evropě. Jaká je imič Evropy nyní? Je to pouze místo, kde můžete přijet a nakupovat, jak šílení? levně a také strategické eh, statky a také eh, vzhledem k tomu, že Azie a mnoho azijských zemí je postiženo svou vlastní finanční krizi ještě z roku 1997. Poučili jste se z té krize a z finanční globální krize roku 2008? řešejí eh, v Azii stejné otázky jako my, jako například kontrola nad finančními trhy, dohled nad finančními trhy. Je Singapur stále ještě jinými zeměmi vnímán jako místo eh, propírání nebo praní špinavých peněz a daňových podvodů? Děkuji. Ještě někdo? Ano, prosím. Thierry Jacob from the Secretariat of the Teres Jakob ze sekretariátu výboru AFET. Jeden ze zásadních rozdílů mezi oním západem nebo alespoň Evropou a azijskými zeměmi v mezinárodních vztazích je postoj vůči svrchovanosti ve srovnání s odpovědností chránit lidská práva, jejich univerzálnost a tak dále stávající krize vyjavuje, vyjevuje, že to je hlavní důvod určité eh, patové situace. My se eh, pohybujeme směrem k multipolárnímu světu. Azie právem tvrdí, že stávající situace je vůči ní nefér, tím, že Evropa je nadreprezentována v některých eh, světových institucích a tak dále. Jak vidíte mm, možné směry vývoje a řešení těchto protikladů mezi eh, našimi kontinenty. Děkuji. A máme zde ještě poslední otázku ode mne a vrátím se k obchodu. V roce 2006 Evropská unie původně chtěla eh, vyjednat eh, regionální dohodu o volném obchodu s regionem ASEANu. Z řady důvodů se to neuskutečnilo a e, pak se to směrování změnilo a nyní vyjednáváme bilaterální dohody o e, zónách volného obchodu. Uvažuje se e, v rámci ASEANu a rozvoje jeho politik, že by snad opět bylo možné změnit toto směrování, anebo přistoupí ASEAN na tuto strategii a bude na tom sázet. Jonatane, chcete se vyjádřit tentokrát jako první? První otázka, eh, jestli ASEAN eh, ve smyslu eh, vojenského vývoje je rozvinutější než jiné, nemyslím. Když se podíváte na výdaje na, zbrojení a analyzujete, jak země ASEANu vydávají peníze, tak tady není takový rozdíl. A řada napětí a frikcí mezi Čínou a zeměmi ASEANu, které existují, Eh, jsou spíše omezenější a nevidím trend směrem ke zlepšení nebo zmírnění těchto konfliktů. Druhá otázka o naší roli na Středním východě, zejména eh, k Iránu. To je samozřejmě velmi komplikované a eh, myslím, že nemáme čas na hodnocení dekády vztahu, ale jak je to vnímáno islámských zemích eh, v jihovýchodní Ázii. Já bych eh, řekl, že v Asii obecně je to stejné jako to, co jsem řekl předtím že jsme v podstatě na eh, odsase politiky a, a proto, proto se musíme snažit snažit uplatňovat naše vlastní zájmy vůči Eh, těmto zemím Iránu. Finanční krize, to je velmi zajímavé. Zejména při pohledu na Peking a když hovoříme s tamními aktéry, tak první dojem je, že v této krizi eh, zakotvíme na dekádu a eh, jde o to, jak se s tím vyrovnat a na straně druhé zajistit, aby eh, nestratili příliš mnoho peněz, když budou nakupovat řecké a portugalské dluhopisy. Když vstoupíte více do konverzací, tak aktéři se spíše zahledí do sebe a řeknou, ano, Evropa má své problémy navzdory eh, eh, veškerým politickým potížím a zasedáním eh, rady a samitu. Vy to překonáte, ale když se my podíváme na sebe, tak my teprve musíme začít s vyvažováním naší ekonomiky a my jsme autokratický stát, možná, že budeme mít větší sílu prosazovat reformy, ale oni přiznávají, že v řadě azijských zemí, včetně Číny, je to velmi obtížný proces tež, takže ta, tady je určitá eh, vzájemná závislost. závislost. Eh, oni berou i nás, a uznávají naši křehkost, ale uznávají, že i oni jsou křehci. A za druhé e, um, odhadnout, e, kam to může vést a makroekonomická e, koordinace, například G20 a racionalizace na této úrovni. A tento krok nevidím, což je problém. Víme, že jsme na stejné lodi, ale pohnout se odsud ke koordinaci a k podpoře globální vlády nebo řízení věci, to je jiná věc. A pak tady byla ještě otázka od kolegu svrchovanost mezinárodní instituce. Já se domnívám, že většina evropských, pardon, azijských zemí z hlediska um, ekonomických hodnot jsou tam, kde jsme byli my ve 20. století. Je zde důraz na roli státu, hranice, kontrola nad společnostmi a tak dále. To je přirozené a um, vyžaduje to čas, um, než to a Čína překoná a postoupí ve svých eh, názorech. Pokud jde o mezinárodní instituce, to je něco, co musíme sledovat bedlivě. Ano, velmi stručně to už eh, dořeknu. Nejenom, že zde je tendence stále ještě koordinovat mezi eh, rozvojovými a azijskými zeměmi na náš úkor, ale také vidíme snahu vytvářet vlastní azijské multilaterální kanály, například latinskoamerickými zeměmi, středoamerickými zeměmi a tak dále. A oni tady asertivně uplatňují hodnoty a zájmy, které jsou zase v protikladu k těm našim. Tady tyto věc asi vyžadují eh, naši pozornost. Hovoříme-li o mezinárodních institucích. Děkuji. A doktorka je? Já se pokusím eh, reagovat na tu otázku týkající se ASEANu a jeho přístupu k bezpečnosti. My vždy vycházíme eh, z takzvaného komplexního rámce bezpečnosti. To se netýká pouze té lidské, to, té lidské bezpečnosti, protože stále se díváme na to z pohledu státu, ale eh, není to pouze otázka vojenská nebo obraná. My proto, a proto také ASEAN zdůrazňuje sociální a ekonomické aspekty aspekty bezpečnosti. Čili skutečně ten pohled je daleko komplexnější. Ehm, ehm, ehm, ta otázka eh, strachu z Číny vedla možná eh, k tomu, že skutečně dochází k, nabu- k vybudování dalšího vojenského potenciálu i jinde. Eh, co se týče toho, jak je vnímána současná krize v Evropě, ze strany azijských států. My se na to díváme vlastně eh, jako na něco, co se netýká pouze finanční krize. Je to, myslím, eh, krize, která se týká jakéhosi sociálního kompaktu. A já si myslím, že to jsou věci, které jsou daleko složitější eh, k řešení. My víme, že to bude trvat poměrně dlouho tyto věci vyřešit. Finanční krize, podle mého názoru, může eh, být eh, řešena, možná, eh, možná se to dá nějakým způsobem kontrolovat, ale ten sociální dopad je něco jiného. A myslím si, že celá řada azijských společností prochází stejným procesem. Dochází k nárůstu nerovnosti my máme velké problémy, jsou možná trošku jiné, ale na druhé straně možná, že většina těch problémů je si velmi podobných. a myslím si, že je to skutečně hodně, co bychom se mohli navzájem poučit a e, jakým způsobem bychom to mohli promítnout do svých politik, jakým způsobem bychom mohli řešit tyto věci. Pochopitelně, že naše společnosti jsou různé, pochopitelně naše historie je odlišná, ale přesto si myslím, že je to hodně, co bychom mohli jeden od druhého se naučit. E, a to souvisí i s touto socioekonomickou krizí. Děkuji. A teď doktorka Mariová. Děkuji. Eh, já eh, si myslím, že většina těch otázek již byla zodpovězena. Co se týče té krize, eh, krize vždy pomohla Evropské unii k větší integraci a myslím, že se to týká i této krize, i když reakce na různé předcházející krize byly různé, ale přesto si myslím, že ty, to, co jsme se poučili Eh, jsou eh, věci, kterým se může, z kterých se může poučit také Evropa v současné době. Eh, právě tyto lekce, které byly získány v Ázii, se teď budou používat také to v Evropě. To souvisí například s regulací bankovního sektoru. To se netýká pouze Asanu, ale třeba také Austrálie. Ta další otázka, otázka svrchovanosti. Evropská unie podepsala eh, smlouvu s ASEANem a sem patří také princip eh, nevněšování. A přesto jsem přesvědčena, že Evropská unie bude připravena eh, chránit určité paradigma, pokud bude potřeba toto paradigma chránit. Já si nejsem úplně jistá tím, že Evropská unie respektive, že ta, ten způsob, jak dochází k regionální integraci zde, že něco takové nemůžeme očekávat v oblasti eh, Asie a pacifické oblasti. Myslím si, že eh, ta cesta, eh, kterou nastoupí azijské země k integraci, bude skutečně jiná. A je to přitom věc, kterou je potřeba velice seriózně posuzovat, protože to souvisí také s těmi spory, které v současné době existují v Jihočínském moři. Myslím si, že eh, Evropská eh, unie má velice eh, dobrý program, ale co, ve vztahu ke Koreji, ale myslím si, že azijští partneři v podstatě by si měli uvědomit, že těch kol jednání bylo daleko více, než původně jsme očekávali. A já si myslím, že to je výhoda. Výhoda pro azijské partnery a také pro Evropskou unii. Myslím si, že dojde k dalším pokusům a že se pokusíme ehm, o další postup, ale bude to vycházet z toho, že již bude, bude, bude psány ty dohody o volném obchodu a také dohody o spolupráci a partnerství. E, myslím si, že e, někdy tyto dohody je potřeba e, selektivně podepisovat, někdy si myslím, že ten regionální postoj je důležitý. Tím se dostáváme na konec tohoto slyšení. Podle programu bychom teď ještě měli mít závěrečné shodnutí, na to nemáme čas. Dovolte, abych na závěr tedy pouze řekl, že všichni budeme pokračovat v této konverzaci. Chtěl bych poděkovat našim třem hostům eh, za jejich prezentace, které byly skutečně mimořádně eh, hluboké a myšlenkově bohaté a teď bych vás všechny požádal, abyste jim zatleskali společně se mnou.